A to je eh, zpráva pana Enrique Guerrero Saloma, příprava na Světový humanitární summit výzvy a příležitosti pro humanitární pomoc. A jako první má slovo pan eh, Rosaloma na čtyři minuty. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedkyně, pane komisaři. Eh, OSN zvolil na příští rok do Istanbulu první světové humanitární fórum. Eh, komise vypracovala sdělení k tomuto setkání, které velice pozivním způsobem hmm, se chápe tohoto problému. Parlament bude zítra hlasovat o této zprávě a rada vypracovala provizní závěry, které zcela jistě příští rok, čím více bude tento summit blížit, bude více eh, upřesňovat. Já bych se rád věnoval třem otázkám. Proč je nezbytná, nezbytný humanitární summit teď? Druhá otázka, jaké cíle chceme dosáhnout? třetí otázka, jakou roli má hrát Evropská unie v tomto procesu. A abychom odpověděli na první otázku, odpověď není, že teď potřebujeme summit, protože před 40 lety byl schválen globální humanitární systém a během času vyžaduje modifikaci. Ne, eh, odpověď je daleko hlubší, protože svět se drasticky změnil za poslední čtvrtstoletí. Humanitární systém dnes není schopen reagovat na nové výzvy, kterým čelíme. Dnes eh, čelíme humanitárním, četným humanitárním krizím, které jsou závažnější než kdy jindy maximální úroveň v mnoha částech světa. Máme také větší krize z důvodu přírodních a z důle, a na základě válečných konfliktů. Máme dostatek prostředků, abychom reagovali na tuto krizi, protože tyto konflikty trvají déle, velice často trvají až 30 let tváří v tvář této situaci, jaké jsou důsledky. Větší počet uprchlíků než kdy jindy, 40 milionů v roce 2015, polovina z nich prakticky děti. Větší počet lidí, eh, kteří potřebují humanitární pomoc. 100 milionů osob ji potřebovali minulý rok. Kdybychom je seskupili všechny dohromady, bylo by to 12. největší země na světě, co se týče počtu obyvatel. To znamená dohromady Francie a Španělsko, které by měly zapotřebí humanitární pomoc. A máme méně hospodářských prostředků, protože v tomto minulém roce například eh, ze strany OSN by bylo nutno skoncovat s určitou eh, koncepcí velice jednoduché humanitární pomoci, eh, která ji potřebuje zcela konkrétně a více. Abych zareagoval na druhou otázku, která zní, co je třeba dosáhnout v Istanbulu, má zpráva vzala v potaz eh, proces globálních konzultací, který se konal v nejrůznějších částech světa a který sbíral návrhy nejrůznějších eh, sektorů, eh, které se věnují humanitární pomoci. A proto navrhuje čtyři osy globální společné pomoci. Za prvé dospět ke globálnímu akčnímu plánu, kde budou stvrzeny zásady humanitární pomoci a bude, si, bude se soustředit hlavně na ochranu osob. Tento konsensus musí být posílen plánem akcí minimálně na pět let, aby bylo možno uskutečnit závazky, které budou o obsahu závěru summit. A potom tady máme etický kodex, který potřebujeme, který bude eh, zpracován eh, všemi účastníky, včetně donátorů bez výlučného západního pohledu, založeno na humanitárních zásadách a mezinárodním právu. Žádáme, aby transparentnost eh, účetnictví eh, byla jedním z bodů závěru samitu. Za třetí, žádáme vytvoření globálního fondu pro humanitární pomoc, který by zabezpečil předvídatelnost, operativní flexibilitu a bezpečnost příspěvků víceletých. Doposud finanční mechanismy byly dobrovolné. Rovněž žádáme, aby eh, tady panovala povinnost dostat svým závazkům. Je třeba také nalézat lokální i národní odpovědi. A voláme po nezávislosti pomoci. Eh, akceptujeme pomoc soukromého sektoru, můželi přispět svou zkušeností na základě dodržování lidských práv, ale e, zejména zdůrazňujeme ochranu lidských bytostí. Třetí otázka, co musí dělat Evropská unie? Tady se odkazuje na to, to schválila rada provizním způsobem. Provizioná. Dočasným mm, způsobem. Je třeba, abychom, byli, abychom hovořili jednohlasně za Evropu. Musíme využívat všechny diplomatické a jiné možné vztahy abychom mohli nastartovat specifické iniciativy, které by transformovaly formu humanitární pomoci. A cílem nemůže být nic jiného, než chránit osoby, chránit životy, zaručit jejich života což znamená také zachraňovat a chránit náš vlastní život. Děkuji vám, děkuji vám, pane Guerrero. A nyní za komisi má slovo Pajsty Styliadis a prosím pěkně, dodržte vaše tři minuty. Děkuji. Vážení přátelé, vážení kolegové, lidské utrpení dosáhlo takové míry, kterou jsme v minulosti nezažili. Jak řekl kolega Salom, 100 milionů lidí závisí na humanitární pomoci. 60 milionů osob bylo přinuceno opustit své domovy. Polovina z nich jsou děti. Tato čísla jsou skutečně šokující. Z tohoto důvodu Eh, je Světový humanitární summit velmi důležitou příležitostí, abychom humanitu postavili do popředí našich politických rozhodnutí a abychom zlepšili způsob, jak pomáhat lidem v humanitární krizi. Tento summit potřebujeme proto, abychom mohli zajistit efektivní rozdělování humanitární pomoci a rovněž proto, abychom zajistili, že pomoc bude moci být dodávána. Je tedy potřeba aby eh, byla řešena stále častější případy porušování mezinárodního humanitárního práva. To já osobně považuji za prioritu. Je potřeba, aby vedoucí představitelé na tom samitu ukázali skutečnou politickou angažovanost. Buďme realisté. Potřebujeme toho více než humanitární pomoc, abychom vyřešili velké stávající problémy. Humanitární pomoc nemůže vyřešit celou tuto zátěž. Humanitární pomoc je pouze krátkodobé řešení. Není to něco, co by zabránilo či ukončilo konflikt. A stejně tak to nezajistí sociální či ekonomický pokrok. Toto je zřejmé, že zejména v rámci stávající největší krize, a to sice syrské krize, dokud nebude dosaženo politického řešení, tak syrští občané budou nadále trpět a naše humanitární pomoc Sýrii a sousedním zemím nebude nikdy stačit. Skutečnost, že tento summit se odehrává v Istanbulu, je sama o sobě velice důležitá. Istanbul má důležitý symbolický význam. Je to město, kde se stýkají jednotlivé světadíly, kultury a náboženství. Měl by se také stát symbolem vzájemného přiblížení Eh, humanitárního a etosu a pomoci lidem humanitární krizi. Měli bychom se snažit jít ještě nad rámec tradiční humanitární pomoci a zapojit více soukromý sektor. Aby tohoto bylo dosaženo, je potřeba, aby všichni světoví vedoucí představitelé byli připraveni učinit konkrétní závazky na nejvyšší politické úrovni. Nadcházející šest měsíců bude naprosto zásadní. Je potřeba, aby tento summit eh, skutečně učinil to, co potřebujeme. Já osobně se ze všech sil vynasnažím na tomto summitu angažovat a budu pracovat s ostatními vedoucími představiteli. Evropský parlament také má důležitou úlohu v této věci. Chtěl bych apelovat na členy v tomto uh, sále, aby vyjádřili svůj zájem a chtěl bych poděkovat zejména panu poslanci Gerero Salomovi za to, že se ujal vedoucí úlohy eh, v této důležité zprávě Evropského parlamentu, kde komise jasně vymezila svůj pozici. V prosinci rada přijala rozhodnutí minulém týdnu a Evropský parlament by nyní měl dokončit, doplnit tento příspěvek Evropské unie k tomuto samitu, tím, že se také doplní svůj příspěvek k této zprávě je potřeba zajistit kolektivní vizi eh, o tom, jak by měl vypadat a proběhnout úspěšný humanitární summit. Bude to vize, kterou sdělíme našim partnerům z celého světa, kdy se budeme snažit řešit a reagovat na největší eh, krizi za poslední dobu. Evropská unie se angažuje a iniciativa pana předsedy Junckera i ostatních jasně ukazuje, že se jedná o velkou prioritu, kdy je potřeba, aby hodnoty jako je humanita, solidarita stály v popředí. Evropa přijímá svůj díl odpovědnosti třemi hlavními způsoby. Za prvé asistence uprchlíkům, ať už jsou kdekoliv. Za druhé eh, prostřednictvím Evropské migrační agendy. Za třetí prostřednictvím komplexní reakce na syrskou krizi. Snažíme se vést vlastním příkladem a přijmout svůj podíl. Toto posílí naši důvěryhodnost, e, toto zajistí, že my budeme hlavním subjektem, který apeluje na globální reakci, kterou tolik potřebujeme. Děkuji. Děkuji vám mnohokrát, pane komisaři. A nyní na řadě pan Pancery za AFET. Na minutu. Děkuji, paní předsedkyně. My všichni jsme svědci těchto velkých výzev, které prožíváme v tomto století. Žijeme ve světě, který je bohatší než v minulosti, ale zároveň to je svět, který je velice křehký a v důsledku toho jsou lidé stále více zranitelní vůči stávajícím riziku. Humanitární krize e, znamenají velmi široké utrpení pro e, velký počet lidí. Musíme myslet na ty, kdo trpí nejvíc. Ženy, děti, to jsou vždy ty nejvíce postižené oběti, zejména v ozbrojených konfliktech, týká se jich násilí různého druhu. A tudíž se musíme zaměřit převážně na ně a musíme se snažit, aby se jim dostalo náležité podpory, aby se jim dostalo uh, také přístup k zdravotnickým službám a jiným, tak jak to stanoví mezinárodní humanitární právo. Doufáme, že summit, který se uskuteční v Istanbulu, bude velkou příležitostí, aby nastavil nový systém humanitární pomoci, která bude schopná reagovat na stávající úkoly. Děkuji mnohokrát a není pan Anna Hed za FAM na minutu. Som Děkuji. Paní předsedkyně, za výbor FEM. Chci tedy poděkovat všem, kdo se podíleli na vypracování tohoto stanoviska. Je to dobře e, sformulované stanovisko, které myslím si, že eh, přispěje k humanitární práci. Potřebujeme nový přístup. A Myslím, že pan Gerosalom Salom eh, správně popsal roli UNHCR eh, s tím, že děti a ženy, které jsou vystaveny sexuálnímu a jinému násilí, často pak nemají přístup k náležité zdravotní péči. Komise jasně zdůraznila, že je velice důležité eh, zajistit reprodukční a zdravotní služby Eh, oběti by neměly být dvakrát trestany tím, že navíc ještě nedostanou eh, potřebnou podporu a péči. Takže by parlament měl hlasovat ve prospěch této zprávy, protože to hrozné násilí na ženách a dětech nesmí pokračovat. Děkuji mnohokrát. Nyní přicházíme k řečníkům za politické skupiny jako první paní Záborská z EPP na minutu. Děkuji, paní Děkuji vám, paní předsedkyně. Eh, děkuji, pane komisaři. Chci poděkovat kolegovi Gerardo Salom za vyvážený, vyvážené znění, které by mohly podpořit všechny politické frakce. V loňském roce byla Evropa tvrdě konfrontovaná z výsledky humanitárních krizí a to v podobě masového přílivu uprchlíků. Všechny nás to překvapilo, probudili jsme se v realitě, kdy miliony ohrožených lidí z večerních zpráv náhle klepaly na naše dveře. Ale je důležité se takto probudit, protože tím máme příležitost přehodnotit náš e, přístup k humanitárním krizím ve světě a přijmout opatření, která nám umožní lépe situaci zvládat rychleji a účinněji reagovat a v některých případech také předcházet krizím. Tato zpráva obsahuje mnoho konstruktivních návrhů, které mají přesně tento cíl a s naději vyhlížím k istambulskému samitu. O to víc mě mrzí, že se nám nepodařilo najít dohodu, pokud jde o e, povinnost zajistit potraty pro oběti humanitárních e, krizí, včetně také pladeb do fondu, který zůstal jen na papíře až do posud. To je škoda, protože tato zpráva si zaslouží, aby byla přijata co nejširším koncenzem. Děkuji. Děkuji vám mnohokrát. Řečníkem za frakci SAD je nyní pan Albert rovněž na minutu 30. Děkuji vám, paní předsedkyně, pane komisaři, milý Enrique. COP21 v Paříži eh, byl velký mezinárodní úspěch a eh, tento elán potřebujeme rovněž proto, aby summit v Istanbulu se stal úspěchem. Ne, musí se stát úspěchem. Domnívám se, že to, co budeme předkládat ze strany Evropy, může být dobrým příspěvkem eh, pro společný výsledek Potřeba a naléhavost jsou větší než dindy. Já bych rád ještě jednou zopakoval ta čísla, protože potom eh, jiné věci ustupují do pozadí a stávají se vedlejšími. 100 milionů lidí je přímo závislé na humanitární pomoci. Proti tomu těch milion syrských uprchlíků u nás se jeví jako malé číslo. Z těch 100 milionů jsou třetina děti a mládež a oni potřebují potravu, léky, střechu nad hlavou a to platí také pro 60 milionů vyhnaných. Eh, No, myslím si, že ta čísla jsou jednoznačná. Potřeba se zvýšila během tří let od roku 2012 do roku 2015 z 10 miliard na 20 miliard dolarů. Tato potřeba vzrostla. V Istanbulu jsme odsouzeni k úspěchu a děkuji ti, Enrique, za výbornou zprávu. Je to výborný základ pro vyjednávání v Istanbulu. Děkuji mnohokrát a nyní má na slovo na EKR pan Gerik na minutu paní předsedající Vážený pane komisaři, před několika dny na klimatické konferenci, která skončila v Paříži, se tady oslavovalo, když Lona Fabius prohlásil, že smlouva byla přijata. Pařížský summit dává dynamiku do důležitého procesu. Stejný efekt můžeme dosáhnout, pakliže Evropu připravíme na u humanitární summit OSN, abychom zabránili chudobě vznikáním na základě válek, přírodních katastrof. Ale můžeme to vyřešit jedině společně. Náš svět potřebuje novou charitativní kulturu, kulturu lásky k bližnímu. Nikdo se tomu nemůže vymykat. Potřebujeme globální konference, potřebujeme však konkrétní nápady. Minulý týden jsem eh, eh, se prosadilo sem prosadil volání po zvyšování pomoci, po etablování center přímo v uprchlických táborech, abychom mohli bezprostředně reagovat. Zbírejme všechny tyto nápady. Pane Gerike, musím vás bohužel přerušit. Vyčerpal jste váš čas. Děkuji. Nyní je na řadě za Alde paní Beserra Basterečera na dvě minuty. Děkuji vám, paní předsedkyně, děkuji vám, pane Styliendisi. Žijeme ve světle, ve světě, eh, kdy eh, vzrůstá potřeba pomoci. Humanitární pomoc je spojena se zahraniční politikou a politikou pro rozvoj. Proto humanitární summit v květnu musí být nejvýše zastoupen eh, nejenom ze strany Evropské unie, ale i z jiné jiných oblastí. V Turecku v, symboli, v symbolickém místě, eh, které vlastně symbolizuje zoufalou situaci, které čelí uprchlíci. Humanitární pomoc je prvořadým politickým nástrojem a musíme k tomu přistupovat tak, abychom mohli adekvátně řešit problémy, které se mění ve světě, v němž žijeme eh, lídři celosvětoví musí eh, se zasazovat o dosažení cíle, eh, který by bojoval proti beztrestnosti, dodával pomoc přímo do uprchlických táborů, pomáhal ženám. Neza- zadržování mezinárodního práva. Musíme dát na to pozor, že některé státy nedodržují mezinárodní právo ani státy Evropské unie. Humanitární pomoc podléhá mezinárodní legislativě. A proto eh, pracovníci humanitární pomoci, kteří velice často se odebírají do nebezpečných situací, musí být z naší strany chráněni. Evropská unie nese odpovědnost a disponuje nezbytným impulzem, aby hrála vedoucí roli při hledání lepšího uspokojování potřebných osob dočených válkou a katastrofou Evropská unie E, musí dospět ke světovému, přispět ke světovému koncensu za respektování diverzity a musí využít všech prostředků, které má k dispozici. Děkuji vám mnohokrát a další řečnici je paní Lola Sanchez Kadane za frakci GO NGL. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, pane komisaři. Dnes tady máme 250 tisíc lidí, kteří jsou dotčeni a potřebujeme více než kdy více harmonizovanou politiku v humanitární pomoci. Proto podporujeme práci pana zpravodaje a velice mu děkujeme. On už tady upozornil to, že popad, třeba popadnout problémy, e, e, uchytit je v jejich kořenech. Je třeba chránit práva lidí, včetně práva žen rozhodovat o svém vlastním těle a práv migrantů. Je třeba mít robustní veřejnou politiku v oblasti humanitární pomoci a nejít cestou soukromé pomoci, jak to zdůrazňujete ta zpráva, a proto se zdržíme této hlas, při hlasování. No, ale je třeba, abychom sloužili našim zásadám a naší odpovědnosti. Chceme-li být efektivní, je zásadní, aby všechny naše politiky byly v kongruenci s tím, co děláme v rozvojové politice. To, co mi chybí eh, v této zprávě, je odkaz na mezinárodní obchodní dohody a na, mezina, na vývoz zbraní ze strany Evropské unie. Nemůžeme také zavírat práva před porušováním lidských práv, jinak budeme přispívat ke zvyšování nestability a krize a nikoliv na jejich řešení. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji. A Není paní Heide Hautala Adu. Minuta a půl. Děkuji vám. My se připravujeme na eh, první humanitární summit v situaci, kdy mezinárodní humanitární právo je vážně ohroženo. Když se zamyslíme na všechny ty útoky proti civilním institucím, zejména nemocnicím v Afganistánu, Syrii, Jemenu, tak je skutečně skandální, co se děje civilistům, kteří už bez tak trpí válkou a konfliktem. Mezinárodní humanitární právo je ohroženo i jinak. A bohužel tady máme problém přímo na vlastní půdě. Vývoj humanitárního práva mezinárodního ukazuje, že znásilňování je využíváno v konfliktech jako zbraň, systematická zbraň a ženy a dívky, které jsou znásilňovány, mají nepopíratelné právo na sexuální a reprodukční služby, včetně eh, práva na bezpečný potrat bez ohledu na jakoukoliv jinou legislativu. A my musíme předcházet eh, krutosti a je důležité, abychom eh, volali po právu na, za ochranu práva na potrat. Kdokoliv toto právo ženám upírá, tak je nelidský. Musíme se skutečně zabývat, eh, zamyslet nad tím, jak budeme zítra hlasovat. Je tu myšlenka vzniku nového mezinárodního fondu. Myslím, že bychom neměli do toho fondu eh, přispívat eh, závazně. To není myšlenka, která by byla dosud zralá. Děkuji a následovat bude za EFDD Ignacio Corao na jednu minutu. Děkuji, paní předsedkyně. Teď nevím, jestli mi funguje mikrofon. Dobře. Děkuji, paní předsedkyně. Summit eh, na téma humanitární pomoci je jedním z důležité řady summitů, jako byl summit v Paříži nebo konference v New Yorku týkající se eh, udržitelných cílů či konference v Addis Abebě. Je potřeba, abychom tam eh, měli silnou pozici, neboť to vyžadují krize, které jsou stále vážnější. Já se domnívám, že práce pana zpravodaje je vynikající práce, kdy se snaží mm, jakýmsi způsobem mediovat různé pozice v rámci Evropského parlamentu a my tedy tuto zprávu podpoříme. Eh, tato eh, zpráva samozřejmě také vychází z práce neziskových organizací, kdy je potřeba ocenit práci těchto neziskových organizací a je potřeba zajistit ochranu všech těch, kteří pracují v terénu. Protože víme, že dochází k těmto hrozným útokům, jako třeba nemocnice lékařů bez hranic. Tomu musíme zabránit. Děkuji. Děkuji a další řečník paní Dornano za ENF. Děkuji. Tento návrh humani- mezinárodní humanitární eh, struktury je ambiciozní, ale ještě musíme eh, dokázat, že je možný. Transparence a mezinárodní koordinace v takovýchto oblastech není něco, co můžeme jen tak vyhlásit. A eh, je samozřejmě se, se tím skýtají zajímavé perspektivy eh, koordinace s místními orgány, to je dobrá myšlenka. Bohužel eh, rovnost pohlaví a dopady na emocionální život, to je jiná záležitost. A pokud je, jde o uprchlíky, musíme si uvědomit, že všechna tato opatření jsou zatím jen eh, velmi dílčím řešením těch eh, krizí, které probíhají eh, v Sýrii, Iráku a jinde. Musí se to řešit o zdroje. Lidé jsou vyhnáni ze svých domovů a čekáme na velké aktéry. A bez těchto aktérů nemohu podpořit zase už x tou mezinárodní další organizaci. Děkuji. A Ivo Štýr na minutu má slovo. Pokud jde o mě osobně, tak eh, tedy ta práce v této, v této sněmovně eh, ve mně byla velký mm, dojem, když tu byla tedy ta výzva odmítnout um, některou politiku, eh, kdy, že bychom neměli obracet uh, tedy záda těm, kteří prchají. Eh, pan Guerrero vyšel vstříc této potřebě a mm, představuje tady Evropskou unii jako důvěryhodnou a akceschopnou mocnost. A já myslím, že musíme podpořit to, co říká eh, eh, papež eh, František, to znamená, že musíme chránit děti, protože ty se nedopustili žádného zločinu. Já doufám, že se Evropa bude vyvíjet v tomto směru. Jistě musíme věci zlepšit. Chci také ocenit pana Guerrero, pokud jde o některé dobré aspekty jeho zprávy a otevřenost dialogu. Děkuji. A nyní na minutu Francisco Assis. E Děkuji. Eh, filozofické a politické zásady, které stojí za evropským projektem, eh, znamenají, že Evropská unie by měla přijmout mimořádnou odpovědnost v případě takovýchto problémů. Zpráva, kterou zde máme, je velice kvalitní zpráva a zapadá do závazku Evropského parlamentu. Obsahuje celou řadu důležitých doporučení, která by mohla přispět k tomu, že Istanbulský summit eh, připraví skutečný akční plán, do něhož se budou moci zapojit všechny zainteresované subjekty. Vhodně doplňuje důlež, další důležité dokumenty, jako jsou rozvojové cíly po roce 2015 a také výstupy pařížské konference. Je potřeba si uvědomit, že humanitární pomoc by měla být neutrální, nestraná a nezávislá. To je samotný základ pro všechna rozhodnutí, která by měla na tomto summitu padnout, jak je ostatně navrženo v této zprávě. Děkuji ještě jednou a ta zpráva je velice kvalitní. Děkuji a na jednu minutu má slovo Nathan Gill. Děkuji. Je to poměrně ironické, že? To, že tedy tento summit se koná v Istanbulu, když webové stránky Human Rights Watch poukazují na celou řadu způsobů, jak Turecko porušuje základní lidská práva, jako třeba přístup k internetu a podobně, a výrazně omezuje svobodu projevu. Ještě více ironické je to, že Evropská unie se snaží podpořit snahy Turecka o vstup do EU navzdory těmto případům porušování, navzdory tomu, že místní instituce nedodržují základní liberální dohody. E, Turecko je sice už členem NATO, ale e, problémy v souvislosti s Ruskem ukazují, jak obtížná bude integrace této vlády. Jsme naivní, když si myslíme, že obchod dokáže změnit kulturu, která se vytváří celá staletí. Tureckým lidem musíme vyslat jasný signál, že si musí zvolit progresivní vládu, která zvládne základní reformy a zajistí ochranu menšin, ochranu základních práv ještě předtím, než se začne řešit přistoupení. Děkuji a slovo má pan Moris Ponga jedna minuta. Děkuji vám. Já bych chtěl předem poděkovat panu Gerard Salomovi za jeho eh, práci. Osobně eh, mohu říci, že jeho zprávu podporuji. Jak eh, již bylo řečeno, Turecko bude první humanitární summit v květnu 2016 a to bude, doufám, příležitost lépe reagovat na humanitární katastrofy, kterých je stále vícem. 200 milionů lidí je dotčeno humanitárními krizemi, jsou obrovské kolosální finanční potřeby, apely eh, k humanitárním krokům eh, dosáhly 19 miliard. To je opravdu bezprecedentní úroveň. Takže je důležité se na globální úrovni eh, zamyslet nad tím, jak řešit katastrofy, které postihly miliony lidí. Musí to být světové hnutí, světová opatření a v tomto hraje Evropská unie velkou roli. Ehm, musíme přispívat ke veškerému financování, tak abychom ehm, pomáhali řešit krize, abychom zvýšili také vztah mezi humanitární pomocí a rozvojem. Překročil jste čas a, a teď hovoří pan Weidnolce na minutu. Děkuji vám. Já bych chtěl poblahopřát panu zpravodaji za tuto systematickou zprávu a sdílím s ním naději, že tento summit eh, by se měl stát úspěchem. Ukazuje eh, současná oprchlická krize na to, jak aktuální jsou reformy a jak, co, vede k tomu, když tady je nedostatek prostředí a nedodržují se sliby. Paní Merklová v září na oprchlickém sametu řekla následující. Neviděli jsme, že mezinárodní programy nejsou dostatečně financováni, že lidé v uprchlických tábořech hladoví. Ten poznatek je sice dobrý, ale je třeba, abychom změnili naše chování. Zatím tomu tak ještě není, zejména v oblasti Sýrie, Tady se tedy evropská úroveň snaží, my jsme dostali naší povinnosti, ale členské státy stále ještě jsou zdrženliví a proto potřebujeme povinný mechanismus a musíme opustit dobrovolnost. Děkuji vám mnohokrát a posledním řečníkem před KDI je pan Bogdan Munoven na minutu. Děkuji, paní předsedající, pane komisaři. já také přiłączę się do gratulací. Děkuji vám, paní předsedkyně, pane komisaři. Chci se připojit k hlasům blahopřání panu Gerardo Salamovi. Je to skvělá zpráva, summit bude skvělou příležitostí vyměňovat si zkušenosti a navrhovat změny k lepšímu, pokud jde o humanitární pomoc. Situace v Sýrii, války, klimatické změny, to je jen několik z krizí, s nimiž se mezinárodní společenství um, musí vyrovnat. Musíme také vyhodnotit účinnost humanitární pomoci, zajistit bezpečnost humanitárních pracovníků, protože přes 300 z nich bylo uneseno nebo zabito a zraněno jen za rok 2014 takže ten summit musí být jasným politickým signálem a musíme zajistit, aby pomoc, humanitární pomoc, stabilizovala země a komunity. Děkuji mnohokrát. Přistupujeme k KCI z časových důvodů. Za každou frakci, z níž se někdo bude hlásit, eh, vezmu pouze jednoho řečníka, kterému udělím slovo, ale vezmu jenom ty, kteří za poslední hodinu ještě nehovořili. Takže jako první pan Stanislav Polčák na minutu. Já děkuji za slovo, paní předsedkyně popravdě jsem si myslel že to slovo dostane má kolegyně ale dobře vzhledem k té minutě bych um, řekl následující my v letošním roce jsme oslavili eight hundred let eh, řekněme jistého prvního výronu humanismu velká listina práv

Děkuji mnohokrát a posledním řečníkem je pan Marek Jurek na minutu. Mikrofon. Zapněte si prosím mikrofon. Paní předsedkyně, dámy a pánové, laureátka Nobelovy ceny míru Marie Tereza řekla, že zabíjet nenarozené je nejhorším ohrožením míru v tomto světě. To jsou slova, která je třeba mít na paměti, až budeme hlasovat o tomto dokumentu. Protože jedním eh, z humanitárních požadavků je zajistit, eh, tedy se tu píše, přístup k otratu. Jenže tolik lidí, tolik dětí by se nenarodilo, kdyby něco takového platilo. Někteří z nás bychom tu dnes nebyli. Takže měli bychom toto mít na paměti. Na závěr debaty. Jako předposlední za komisi se dostává ještě jednou ke slovu pan komisař Stelianides. Děkuji. A dovolte mi ještě jednou poblahopřát mému drahému kolegovi Geru Salomovi k této zprávě. Děkuji vám všem za velmi konstruktivní rozpravu k této zprávě. Ještě jednou chci zdůraznit, že dnešní počet humanitárních krizí je bezprecedentní a nám tudíž nezbývá než jednat a jednat hned. V Istanbulu nadcházející květen je, to je jedna příležitost, ale možná také poslední. K tomu, abychom humani- systém humanitární pomoci přizpůsobili potřebám, abychom vybudovali silná a rozmanitá partnerství. Ten přípravný proces byl inkluzivní rozsáhlý, ale přesto uh, trvá riziko, že tento summit se bude snažit eh, pokrýt úplně všechno pod sluncem. Musíme to zacílit. Takže budeme prosazovat dva nebo tři zásadní body a budeme je začít probírat s našimi partnery v nutném a dostatečném předstihu. Tím eh, se dostávám tedy k Eh, k tomu eh, obsahu toho summitu, který, eh, kterého jste se tu dotkli. Takže jaké jsou ty možné zásadní body? Jednak respektování mezinárodního humanitárního práva, ochrana humanitárních pracovníků. Za druhé, potřebujeme efektivnější a transparentnější humanitární pomoc, kdy agentury budou transparentnějším a účinnějším způsobem naplňovat humanitární eh, politiky. A eh, zoufale potřebujeme více zdrojů a lépe, více předvídatelné financování. Potřebujeme získat nové zdroje financí. Eh, lépe to spojit s financováním rozvoje Kristalina eh, Georgieva je součástí panelu, který právě tuto záležitost řeší. Ale tento summit musí řešit všechny tyto body konkrétním způsobem. A k tomu potřebujeme budovat partnerství, musíme zjistit, najít způsoby, jak zapojit místní aktéry včetně soukromého sektoru, určitě, určitě je potřebujeme, budovat také univerzální podporu humanitárních principů a v neposlední řadě také ukázat, že humanitární pomoc není žádný západní podnik. Chceme na tom pracovat s vámi se všemi. Chceme uvažovat kreativním způsobem, být inovativní, a přitom eh, být zacílení tak, abychom dosáhli politického závazku. Opravdu se těším na další spolupráci v, až do Istanbulu a děkuji vám za tuto diskuzi, která byla velice konstruktivní. Děkuji mnohokrát. Pane komisaři, ještě jednou dostává slovo pan Gerol Salma na dvě minuty. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, pane komisaři. Během této diskuse se domnívám, zůstalo naprosto jasné, jaké jsou nejvýznamnější aspekty. Za prvé, nemůžeme vyřešit problémy tohoto dramatického světa pouze humanitární pomocí. Musíme předvídat konflikty, musíme se snažit zaručit hospodářský růst a sociální ochranu. A pouze změníme-li toto ve světě, zabráníme humanitárním krizím. Za druhé, potřebujeme globální akční plán s novými donátory a s více prostředky. Za třetí, potřebujeme, aby Evropská unie na našem území aplikovala humanitární zásady které bude vyhlašovat v Istanbulu. Jedině jdoucí příkladem, jak na to poukázal pan komisař, budeme věrohodní na příštím humanitárním summitu. Na závěr chci velice poděkovat nevládním organizacím. Je jich více než 30, které se účastnili vypracování této zprávy. Děkuji stínovým zpravodajům, koordinátorům, děkuji panu komisařovi Stylianisovi samozřejmě a také děkuji paní místopředsedkyni Georgivě a všem úředníkům, kteří jim pomáhali v jejich práci. Já jsem se snažil vypracovat vyrovnanou zprávu. Snažil jsem se vyrovnávat postoj různých politických skupin. Stále ještě před ně, několik hodin před eh, hlasováním o, o zprávě bych rád požádal politické skupiny, které zprávu nechtějí podpořit, aby ji zrevidovali. Protože ten summit je daleko důležitější než ta zprávě, zpráva, ale postoj parlamentu je samozřejmě nesmírně důležité pro miliony osob, které doufají, že v Istanbulu budeme reagovat na nezbytnost chránit životy a zachraňovat situaci pro potřebné lidi v tolika částech světa. Děkuji vám, pane Guerrero. Eh, tím eh, ukončuji rozpravu a hlasování se koná zítra. Další bod programu. Pane Marias? Děkuji, paní předsedkyně. Já mám takovou jednu záležitost, eh, kterou bych chtěl zmínit. Už je 22.10 a ještě nás čekají dvě rozpravy, čili Chci se zeptat, jak eh, plánujete realizovat ty bloky Catch DI, protože já už jsem tady celé odpoledne a jsou různé důvody, proč mi nebylo uděleno slovo v mnoha případech. Čili chci se zeptat, zda to eh, slovo dáte v rámci Catch the vždy jednomu zástupci z politické frakce, anebo zda dáte slovo dvěma až třem lidem z té stejné politické frakce, když se z jiných frakcí nikdo nebude hlásit, protože myslím, že pokud budete postupovat stejným způsobem, tak já slovo nedostanu už vůbec. Pane Mariasi, my už jsme v ohromném časovém skluzu. Eh, Zřejmě budeme moci skončit až eh, po 23. hodiny. Eh, já jsem se rozhodla, že tedy vyvolám pouze ty poslance, kteří zastupují s politickou skupinu a ještě vůbec nehovořil a chtějí chce, jste si jediný za vaši frakci, můžete hovořit, ale jsou-li tu jiní za vaši frakci, neudělím jim slovo. Prosím vás, abyste akceptoval, že v KDI nemohu připustit uh, slovo všem. Nemohu vám teď říci, kdo se bude hlásit v příštím procesu KDI, protože jména ještě nemám. Děkuji vám za vaše pochopení. A dalším bodem programu je prohlášení komise týkající se pracovní mobility. A jako první eh, vítám ve jménu komise paní komisařku Marianu Thyssen a dávám jí slovo a velice vás žádám, abyste dodržela vašich pět minut.